Plenární zasedání Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 27. dubna 2017, tímto prohlašuji za znovu zahájené. Než dám slovo kolegům, kteří o ně požádali, pro point of order bych rád připomněl,